Dear colleagues. Vážení kolegové, pokuste se prosím usadit se na svá místa. Musíme eh, se pustit do ustavujícího zasedání. Please take your seats. Zajměte prosím svá místa. bych ráda zahájila naše eh, zasedání. Poprosím vás, abyste se usadili i vzadu. Děkuji. Ráda bych eh, zde dnes odpoledne všechny eh, přivítala, zejména nové kolegy, eh, poslance a eh, členy výboru pro eh, občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti. Já budu předsedat tohoto zasedání, až dokud nezvolíme řádného předsedu. Tímto zahajuji toto zasedání. Ještě jednou vás poprosím, jestli se usadili. Ráda bych vás vám připomněla, že cílem našeho dnešního zasedání je ustavit předsednictvo výboru tím, že zvolíme předsedu a až čtyři místo předsedy podle pravidla 204 jednacího řádu. Nejdříve budeme volit předsedu. Ještě eh, znovu poprosím eh, kolegy, vás musíme pokračovat, protože za několik minut začne eh, zasedání dalšího výboru. Takže vás opravdu poprosím, abyste se usadili. Takže nejdříve budeme volit eh, předsedu a potom budeme volit místo předsedy. Podle pravidla 200 jednacího řádu musím oznámit, eh, že v v hlasování se budou účastnit následující náhradníci. Tito náhradníci se účastní místo řádných členů. Za frakci EPP to je. Jo, will vote instead of Mr. Beck. Ten bude eh, za pana Beckera, pan Čáky bude eh, hlasovat za paní Ulmajer. jméne eh, Beseril místo pana Ortopera, paní Moráno místo paní Makovej, paní Tun místo paní Matery paní Watzenberg místo paní Macoli. A potom paní Mussolini místo paní Holmajer, ano, to se právě změnilo. Za SAD pan Kirkos eh, za paní Vajon, paní Piry eh, za paní eh, Flašikovou Beňovou, paní Šlein za pana Lopeza Agiara za ECR. Pan Tomšič, pan Tomašič, paní Tomašič za pana Kirkopa, pan Jurek za pana Tomaševského, za Alde, pan Rochefort za paní Grisbeck, paní Pagezoltundua za Luise Michela, a potom ECR znovu pan Carson za Bajaždomského. Paní Linely za paní Anderson. A další změna. Pan uh, Lenners uh, za pana Šobolma. Musel jsem oznámit eh, všechna jména těchto náhradníků, kteří jsou tedy opravněni k hlasování místo uh, řádných členů. Pokud jde o kvórum, tak bych ráda prohlásila, že eh, je zde přítomno více než 50 eh, členů a dosáhli jsme tedy usnášení schopnosti, eh, protože výbor má 60 členů a potřebujeme 50 přítomných. Pardon, 15, omlouvám se. A potom ještě paní Kinga hmm, tu nahradí paní, nebo Delon. A teď eh, bych vás ráda vyzvala k nominacím. Eh, jak to jak budeme postupovat. Buď tu dominaci eh, může eh, provést politická frakce, nebo alespoň 5% členů výboru. V našem případě eh, na Libe by se jednalo o tři členy. Ten kandidát musí být řádným členem výboru a musí mít řádně vyplněné přiznání o finančních zájmech. Takže žádám o nominaci kandidáta. Paní Zipo. Já bych ráda eh, jménem SAD eh, navrhla eh, na předsedu tohoto výboru kolegu Kloda Moráše. Děkuji, paní Zipl. Claude Moraes za SAD byl tedy nominován. Ještě nějaké další nominace? Ne. Žádám tedy nominovaného kandidáta, jestli souhlasí se svou nominací přijímám, říká řečník. Děkuji, Klore, říká paní předsedající. Musím tedy konstatovat, že kandidát eh, plní nezbytné podmínky, pokud jde o prohlášení o finančních zájmech. A je řádným eh, členem eh, výboru a jelikož máme jenom jednoho kandidáta, tak navrhuji, abychom postupovali aklamací. Souhlas, eh, tedy ptám se, eh, tedy jestli souhlasíte s aklamací a nechcete eh, tajné hlasování. Děkuji. Udělejme to tedy aklamací. Blahopřeji, pane Moráši. A tímto prohlašuji kandidáta za zvoleného aklamací. A žádám nového předsedu, aby eh, zaujal mé místo. Děkuji vám, kolegové. Thank you. first of all, thank you, uh, Kinga, and thank Děkuji Kingo a děkuji uh, vám kolegové uh, za uh, tu velkou výsadu, které se mi dostalo tím, že jste mi zvolili předsedou výboru Libe. Než přistoupíme k uh, volbě místo předsedu, kterém kterou nechci odkládat, protože musím říci, že uh, jsem pohnut tím, že jsem se stal uh, předsedou výboru. Eh, někteří eh, stávající poslanci eh, mi opravdu prokázali velkou čest, že se zde dnes dostali na naše zasedání. Jak víte, toto je jeden z nejdůležitějších výborů v našem, mm, v našem volební odví, říká a pan předseda. Řešíme tedy hodnotové otázky a myslím, že už jsme eh, řešili jeden z nejdůležitějších, jeden z nejdůležitějších věcí, které eh, se tady ve sněmovně projednávají. Samozřejmě všichni víme, že jde o ekonomiku, ale eh, také musíme hodně řešit otázku hodnot, která je na pořadu dne, jako jsou data, antiterorismus, boj proti diskriminaci a celá řada na dalších věcí, které my se zabýváme tady na výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti. Takže tohle je pro mě obrovská čest. A teď bych tedy rád přistoupil k volbě místo předsedů. Podle pravidla 240 bych rád oznámil následující náhradníky, kteří se budou účastnit hlasování. Jedná se o přesně ty též náhradníky. A, a rád bych a, prohlásil, že politické frakce musí a, předsedu a, informovat před hlasováním, pokud dojde k nějakým změnám. Přistupme tedy k volbě samotné. Pokud jde o usnášení schopnost, tak konstatuji, že je tady více než 15 eh, poslanců a dosáhli jsme tedy usnášení schopnosti. Jedná se o čtvrtinu eh, ze 60 členů a teď vás vyzývám k nominacím. Nejdříve eh, žádám o nominace na kandidáta na prvního místo předsedu. Děkuji, EPP eh, e navrhuje paní Kingu Gál jakožto první místo předsedkyni pro tento výbor Libe. Dobrá, takže eh, na eh, první místo předsedu byla nominována paní Kinga Gál. Potom nominace na druhého místo předsedu. Jménem SAD bych ráda navrhla kolegyni Ilianu Jotovou na druhou místo předsedkyni. Dobrá, druhá místo předsedkyně eh, Iliana Jotová a potom třetí eh, místo předseda Judith Argentiny, prosím. Zelení by rádi nominovali Jana Filipa Albrechta jako třetího místo předsedu. Dobrá, Jan Filip Albrecht jako třetí místo předseda a čtvrtý místo předseda. Prosím. Jménem EPP navrhujeme paní Barbaru Kudrickou jakožto čtvrtou místo předsedkyni. Dobrá, tak to je tady nominace na čtvrtého místo předsedu. A nyní bych tedy požádal nominované kandidáty, jestli souhlasí se svojí nominací. Aby nám a, souhlasili. Ano, souhlasíte? Pan Albrecht, paní Jotová. všichni eh, souhlasíte. Dobrá, vidím vaše. Paní Kudrická taky. Všichni jste eh, vyplnili, eh, doufám, prohlášení o finančních zájmech. Takže teď ještě musíme proběhnout, eh, musí proběhnout demokratická volba, než eh, zaujmete eh, místa a budou opravdu spravedlivý a demokratický, takže nechte se mílit. Buď musíme hlasovat, a nebo můžeme hlasovat aklamací. Budeme hlasovat aklamací? Dobrá. Dobrá, takže uh, hlasujeme pro předsedy aklamací. Požádal bych tedy místo předsedy, aby eh, zaujali svá místa. Um, Vážení kolegové, velice vřele vítám naše místo předsedy. Ještě mám eh, dva body. Musíme potvrdit nejprve kalendář našich setkání pro zbytek roku. Obdrželi jste návrh časového harmonogramu. Chci se zeptat, zda jsou k němu nějaké námitky. Pokud nikoli, můžeme... Tamhle máme první námitku za celé mé předsednictví paní Argentíny. Ano, jsem na to pyšná. Já nemám námitku, pane předsedo, ale chtěla bych upozornit na to, že máme dvě zasedání ve čtvrtek odpoledne, která začínají v 15 hodin a končí v 18.30. Jedno je 4. září a druhé je 6. listopadu. Víme oba dva, že setkání odpoledne ve čtvrtek nikdy nejsou příliš úspěšná. Chci se zeptat, zda si domníváte, že tato jednání se skutečně budou konat. Děkuji, že jste mi pomohla s těmi prvními minutami ve funkci. Ano, předsedové jednotlivých frakcí se na tom zamýšleli a my jsme si vaši námitku vyslechli a konference předsedů se potom bude snažit to nějakým způsobem vyřešit. Ještě má někdo něco k tomu časovému rozpisu? Vzhledem k tomu, že je zde celá řada nových lidí, tak eh, ještě zmíníme tu otázku časového rozpisu, až si to podrobně všichni budete mít možnost pročíst. Druhá moje poznámka se opět týká rozhodnutí konference předsedů a týká se slyšení komisaře, respektive kandidáta na komisaře, který by měl nahradit paní místopředsedkyni komisařku Redingovou, Toto slyšení eh, se bude konat ve 14. července ve Štrasburku a budou se toho účastnit i některé další výbory. Takže máme zde náhradu za paní komisařku Redingovou a je tedy třeba řídit se tímto postupem. Chci se zeptat, zda k tomu máte nějaké dotazy. Další jednání tohoto výboru se tedy bude konat 14. července. Máte někdo nějaké další připomínky? Místo předsedové chtějí něco říct? Ne. Já jsem tedy skutečně trošku nervózní po svém zvolení, omlouvám se za to a chtěl bych těm eh, stávajícím členům, kteří mě znají, říci, že jim děkuji za důvěru a novým členům slibuji, že vždy budu férový ke všem politickým frakcím. Máme v tomto výboru řešit celou řadu otázek spolurozhodováním podle Lisabonské smlouvy. To bude vyžadovat spoustu trpělivosti, tvrdé práce a dobré vůle. Já určitě budu dělat spoustu chyb, ale budu se snažit eh, být skutečně pečlivý a budu během toho dvou a půl letého, případně pětiletého období, pokud mě znovu zvolíte, skutečně se snažit být nestraný a spravedlivý. Děkuji.